legislativního postupu. Chci vás informovat, že předseda rady a já ve středu podepíšeme čtyři takovéto akty, které byly přijaty v rámci normálního legislativního postupu v souladu s článkem 74 jednacího řádu a názvy těchto aktů budou zveřejněny v zápisu z tohoto schůze a máte je k dispozici. Další informace od skupiny Evropské EPP eh, a od skupiny eh, Zelených